Buenas tardes. Dobré odpoledne. Vamos a empezar la sesión. Zahájíme nyní ve čtyři hodiny bodem číslo čtyři, výměna názorů se Stefanem de Misturou, zvláštním velvyslancem OSN v Sýrii, jehož to chci srdečně přivítat. Pan Mistura pracoval v různých konfliktních zónách pro OSN. Také byl náměstkem zahraničního ministra v Itálii a v současné době se věnujete podpoření dohod o příměří v bojových zónách. Toto by mohlo pomoci syrskému obyvatelstvu, které je trestáno za různé vojenské střety a konflikty. Týkalo by se to především těch oblastí, kde se doposud jednat nedalo, protože tam byly velice nepříznivé podmínky. Například Alepo, nebo bychom mohli zmínit jiné situace. Rebelské skupiny ovládají eh, situaci v Alepu. Tam jsme vyzývali k příměří, chceme chránit místní obyvatelstvo a s tím souvisí celá řada otázek. Také bychom velice rádi podporovali stabilitu a bezpečnost v celé Sýrii. Velká část Sýrie se zmítá v boji proti takzvanému islámskému státu. Pane velvyslanče, jsme velmi rádi, že jste přišel mezi nás. Eh, vysvětlete nám prosím detailně, velmi detailně užitečnost takovýchto dohod o příměří a také strategii, kterou chceme podporovat mír v Sýrii. Jakým způsobem chcete dosáhnout příměří v Sýrii? Jak chcete pomoci obyvatelům? A jaké eh, dopady to bude mít na politické úrovni? Co se týče války v Sýrii, to je velmi citlivé téma. Egypt a Rusko se také snaží zprostředkovat jednání a snažíme se tam navrátit eh, původní stav. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Pokud vám to nebude vadit, budu mluvit eh, anglicky. Děkuji vám za tento úvod. Často používaným jazykem v OSN je angličtina, ale můžete se ptát eh, německy, anglicky, švédsky, francouzsky, italsky nebo také arabsky, nebo také španělsky. Děkuji mnohokrát za to příležitost, aby se sami mohla podělit o několik eh, bodů, které se týkají záležitostí v Sýrii. Abych eh, se zmínil velice eh, správně o bodu, o kterém jste právě hovořil, což pro mě je vlastně takovým vodítkem, od, odkud mohu začít. Tak podívejme se na několik eh, faktů. Někdy uvažujeme příliš statistiky, statisticky a zapomínáme na fakta. Toto je již čtvrtý rok konfliktu v Syrii. A v této chvíli máme 12 milionů lidí, kteří potřebují pomoc, 7,6 milionů lidí, kteří jsou přemístěni jedné země 3,5 milionu uprchlíků, 200 tisíc odhadem, možná jich víc, co zemřeli, milion Syřanů je zraněných, 400 škol je zavřených, 290 archeologických nalezišť, historických nalezišť je buď eh, poškozeno nebo zcela zničeno. Každý, kdo byl v Syrii jako já, si vzpomenou na to, jak nádherná země to byla a doufáme, že se znovu tak nádhernou zemí stane. A pokud si někdo někdy myslel, že konflikt v Sýrii lze vyřešit vojenským způsobem, toto je důkaz, že to tak nepůjde. Takže vojenské řešení neexistuje. To je přijímáno všemi od prezidenta Asáda a jeho vládou až po opozici a země v celé oblasti a jinde, které se nějakým způsobem účastnili. Takže všichni vědí, že je možné je jen politické řešení. Také všichni říkají, že to musí být řešení, které najdou sami Syřané. Ale současně e, jsme stále na místě. Jakoby Toto všechno bylo chápano pouze retoricky, ale on ten konflikt pokračuje dál. Nicméně jsou tu nové dva faktory, které se objevily. Jedním z nich je to, je hnutí, ten nárůst aktivity v, v Iráku a Sýrii prostřednictvím e, islámského státu. A to další, to jsou e, akce e, Ameriky a koalice proti e, akcím islámského státu. Paradoxně Toto by mělo pomoci a doufám, že to pomůže k tomu, aby všichni uznali, že ten konflikt v Syrii nepomáhá hnutí další, protože vzniklo kvá, vákuum a není tu žádné vojenské řešení a proto je zapotřebí najít politické řešení. Takže co zatím konalo OSN a co bylo za, do posud eh, mým posláním? Po svých eh, ctihodných eh, předhůdcích Brahimiho a Kofiho Anana jsem chtěl postupovat no, od mezinárodních iniciativ a konferencí tak, aby Eh, všichni aktéři na mezinárodní, regionálně, místní úrovni začali vést politický dialog. A vzniklo velice důležité komuniké, které stále platí, to je ženevské komuniké. A současně eh, došlo také ke dvěma konferencím, které neměly výsledky, jaké jsme si přáli. My tedy chceme postupovat jinak, ale za stejným cílem. Hlavní myšlenka spočívá v tom, abychom se zaměřili na tři oblasti. Ta první je cokoliv, co můžeme udělat pro to, abychom snížili násilí. Viděli jsme ta čísla. Lidé eh, v Sýrii potom volají, křičí dost, už to nedokážeme dále vydržet. Za druhé, abychom učinili cokoliv, co na, navýší humanitární pomoc eh, pro Syřany, lid, pro lidi v Sýrii, kde existuje několik stran, čtyři pět a včetně islámského státu, a lidé se tam stávají fyzickými oběťmi, aniž by za to sami mohli. Takže všechno v tom, této oblasti musíme udělat. A pokud z toho vznikne jakýkoliv politický eh, prvek, který by se dal využít, eh, aby se situace vyřešila, tak bychom hned po ně měli skočit a využít je. Politické řešení mělo být rozumné. My teď nehovoříme o nové žene větři, my mluvíme o jednotlivých krocích. Tak ale některé z nich vyzkoušejme. Vyzkoušeme, co z toho by se dalo udělat, proto jsme si vybrali právě Alepo. Všichni říkají a pořád to opakují, to nemůžete mít v eh, hlavě srovnané, protože to je to nejtěžší místo, co existuje, to je to nejsložitější, Tam to přece nikdo nedovolí odpovědi, je právě proto, že to je tak složité místo. Právě proto, že Alepo je Alepo, má ikonický význam, to je mikrokosmos, je to koktejl všeho, co v Sýrii existuje. A v tuto chvíli je to také symbol eh, mnoha národnostního, mnoha religiozního státu který ještě úplně nekolaboval. A kdyby kolaboval, tak by bylo 500 tisíc uprchlíků, kteří by směřovali na Turecko a došlo by k další tragédii, protože už to je přes 3 miliony uprchlíků. Obě dvě strany na sebe navzájem útočí ve městě. To město je v podstatě obklíčeno, jedna část obklíčuje tu druhou a to už trvá tři roky. A proto my jsme chtěli, aby e, situace jakoby zamrzla, ne aby došlo k příměří, protože příměří není úplně e, přesvědčivé v Syrii. Víme, jak to bylo na jiných místech. Tam už jsme viděli, že došlo k mnoha případům, kdy města skolabovala do té míry, že řekli, prosím, pomozte nám, protože my už nemůžeme dál, my přijímáme kapitulaci. O něčem takovém my nemluvíme v souvislosti s Alepem. O Alepu hovoříme v souvislosti tím, aby se prostě skončilo eh, s, eh, s bombardováním eh, na jedné straně a raketami na druhé straně. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že boj proti terorismu je prioritou a je to priorita jak v Syrii, tak v Iráku. Také si samozřejmě uvědomujeme, že tu jsou 27, 17, 27, 78 rezoluce OSN které se také stahují k podle OSN. A také se tu jedná o zahraniční bojovníky, kteří fungují na obou dvou stranách nebo na všech stranách. Ale potřebujeme nějak budovat důvěru. Tak a z politické stránky, když toto všechno bereme v úvahu, tak máme tu myšlenku, že je zapotřebí vytvořit takový příklad, aby lidé uvěřili, že se opravdu směřuje ke snižování násilí. A proto vznikla ta myšlenka toho e, zmražení e, bojů v Alepu. Ďábel ale spočívá v detailu. Víme, že když dojde ke zmražení a ne klasickému e, starobilému příměří, takže to bude komplikované. Ale stále o to usilujeme a nikdy se nevzdáme, protože Alepo, podobně jako Kobani, se stává ikonickým prvkem, které, který ukazuje, že v určitou chvíli prostě musí dojít ke snížení násilí. V Káhyře došlo ke, k zasedání a také k dalšímu v Moskvě. Obě dvě nejsou dokonalá. Z různých důvodů, které můžeme když tak probrat hlouběji, ale my jsme je podporovali, protože jakýkoliv hnací prvek politického dialogu mezi Syřany, ať už je nedokonalý, ať už tam nejsou přítomní úplně všichni, a mezi Syřany, syrskou opozicí nebo alespoň některými zástupci a vládou je nepochybně lepším krokem než žádný dialog. A tím se dostáváme k tomu nulovému e, boji, protože v boji nemůže vyhrát ani jeden z nich. A jak ten, kdo prohraje, to budou lidé v Sýrii plánujeme na tom, že budeme pracovat na všech těchto krocích, abychom využili páky, které má OSN a e, schopnost budovat e, ten růst, e, multiplikační efekt, tak abychom nalezli určitou formuli, určitý systém, který nemusí být nějak vědecký, protože o tom se diskutovalo hodně, rámec ženevského komuniké, adaptovali na současnost, protože tehdy tam například nebyl žádný islámský stát. A je zapotřebí brát další veškeré eh, faktory, jak, jako například, kde jsou umístěny jednotlivé strany toho konfliktu. Musíme tedy najít takový systém, do kterého se mohou zašlenit všichni. Ano, už tu jsou takové návrhy, už se objevily a některé z nich jsou poměrně realistické. Všechny začaly jedním slovem přestat bojovat, snižovat násilí. A odsud můžete postupovat k ústavním změnám, k politickým eh, věcem, k politické jednotě, vládní jednotě, k přechodu k politické vládě, ve které budou zastoupeni všichni, každá menšina, včetně většiny samozřejmě, že tam budou všichni zastoupení. A pak se může dojít k novým volbám a pak eh, k jiné situaci Sýrie. Ale tam ještě zdaleka nejsme. Musíme začít úplně od začátku. Mohu vám říci, že Syřani jsou vyčerpáni. A zase, že jsou unaveni i ostatní tímto konfliktem, který nepřináší žádné vítěze, ale jen strašné utrpení. A další bod. Evropa, neboli vy. Potřebujeme v tom více Evropy. A je mi e, potěšením e, to zasedání z 28. E, ministru zahraničí s, moder- s Federikou Mogherini, ze kterého mám ten pocit, že si všichni uvědomili, že je na čase, aby Evropa přispěla. Prostřednictvím OSN nebo sama, ale aby určitým způsobem nějakou iniciativou přispěla ke stabilitě Syrie. Jedním z takovýchto způsobů, jak přispět, a slyšela jsem, že se o tom hodně diskutuje, vytvořit balíček, intervencí. Například představte si Alepo. Nejdříve by tedy byly zmraženy ty boje a e, došlo by k přesně toho balíčku, který by zajistil, že lidé si uvědomí, jaká výhoda a jaká změna je čeká když se budou všichni řídit takovýmto příkladem, který zahájilo Alepo, a že by takto postupovali i jinde. A proto já jsem vám tak velice vděčný za to, že jste mě pozvali a jsem samozřejmě mm, ochoten a velice rád vám budu odpovědět na otázky. Děkuji vám za eh, toto velmi precizní vystoupení a za to, že jste nám ukázal komplexní obrázek toho, co se v Syrii děje. Nejprve pan Plenkovič, teď za poslance. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane Demisturo, děkuji vám za váš úvodní projev. Já si velmi dobře vzpomínám na vaši činnost v Chorvatsku. Je to v podstatě už 20 let. A eh, také na to, co jste dělal v Bosně a Hercegovině, vím, že máte výrazné zkušenosti z těch částí světa, kde byl důležitý krizový management. Vy jste zmínil Alepo jakožto jakousi ikonu vašeho přístupu ale ve zprávě Rady bezpečnosti čteme, že v Alepu bylo zabito více než 100 lidí, z toho 30 dětí. Můžete nám prosím sdělit své hodnocení na téma, jaký je stav Asadovy vlády, Asadova režimu, eh, vzhledem k tomu, že Alepo je v rukou opozičních sil. Jaké je vaše hodnocení toho, jak důvěryhodným prostředníkem, jak důvěryhodným partnerem je vláda eh, v Syrii na tomto místě a jaký je předpovídatelný výsledek. Děkuji, pan Havit. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jsem moc rád, že jste přišel mezi nás, pane Demizuro. Děkujeme vám za veškeré informace. Máte naši plnou podporu. Eh, mnozí z nás se z, z opozicí ze Sýrie setkávají každý měsíc ve Štrasburku a e, oni nám pokládají přesně tyto dotazy a je velmi těžké najít pro ně odpovědi, nicméně vy jste klíčovou osobou, která nám ty odpovědi pomáhá hledat. Děkuji vám za informace také o Alepu, které jste zmínil. Vy jste už řekl, že to, co se navrhuje, není příměří, není klid zbraní, ale stávající ministr zahraniční eh, Syrie řekl, že jsou připraveni udělat v Alepu to, co udělali v Homsu. Ehm, vidíte tu situaci také tak? Pokud eh, já vím, tak syrská vláda, pakliže lze říci, že existuje, je, řekla, že jednou jedním z předpokladů je, že rebelové složí zbraně což je do značné míry asi překážka pro jakoukoliv dohodu o Alepu. Je to skutečně stále ještě podmínka Asadova režimu, nebo se vám podařilo tento požadavek již překonat? Za další, můžete prosím pohovořit o roli Iránu? Ehm, mnoho lidí říká, že šítské milice se právě cvičí zrovna v Iránu a hrají velmi význačnou roli v syrském konfliktu. Kromě toho ehm, Iránská revoluční garda zrovna minulý týden řekla, že e, údajně vůdce Iránu využil své síly k e, raketovým operacím v Sýrii. Já nevím, do jaké míry je toto pravda, takže se ptám vás. Chci se zeptat, do jaké míry má Irán takovýto vliv na Sýrii. E, máte nějaké obavy o Iránu? Do jaké míry Irán a Asadův režim představuje jednotnou frontu a co by s tím Evropa měla dělat. No a nakonec, když dovolíte, pane předsedo, zástupci Bašera al-Asada a opozice se dohodli, že proběhnou rozhovory eh, na zasedání v Moskvě. Nicméně zatím, pokud vím, nebylo určeno žádné datum takže prosím, řekněte mi, zda k tomuto máte nějaké nové informace, ale pokud já to správně chápu, tak ta syrská politická pozice momentálně je taková, že se nesouhlasí s tou ruskou iniciativou a rozhodlo se, že se pouze bude pokračovat v rozhovorech. Jak tuto situaci hodnotíte? Je nějaká možnost, že ta hlavní syrská opozice kterou reprezentuje například pan Al-Khadib, eh, která je jaksi umírněnější z těch eh, rebelských sil, by se k takovým rozhovorům připojila? A pokud ano, jaké podmínky zde vnímáte pro to, aby se to mohlo stát? Eh, děkuji. Máme zde poměrně dlouhý seznam žádostí o slovo, tak poprosím, kolegové, abyste byli co nejstručnější. Ano? A rozhodně ne delší než tři minuty. Další řečník, prosím. Ano, já jsem nerozuměla, eh, pane předsedo, a vím, že u nizozemských men se to občas stává. Díky za tuto příležitost na výměnu názoru. Jsou to velice zásadní otázky, například ve smyslu toho, jakou roli může hrát Evropa ve světle eh, tohoto obrovského barbarství a utrpení syrského lidu, o kterém jste hovořil. Jsem také ráda, že jste hovořil o zahraničních bojovnících na obou stranách, to chápu eh, tak, že si uvědomujete tu roli, kterou zde hrají Irán a jiné podobné eh, státy. Řekl jste jasně, že je potřeba podívat se na jakékoliv možnosti, jak ukončit násilí a utrpení syrského lidu. Co to znamená pro roli Asada. Dále. Jsou zde nějaké scénáře, kde si myslíte, že vyjednávání s islámským státem má smysl a že je to možné? Nakonec, jak si myslíte, že je propojena situace v Iráku a Sýrii? Nejenom co se týká příčin, jste zmínil to vákum, které vzniklo v Sýrii, kde nám vyrostl islámský stát a zkomplikoval situaci, ale také co se týče toho přelivu humanitárních krizí a těch, eh, a té celé řady front, na kterých je třeba bojovat s islámským státem a jaké výzvy toto znamená pro daný region. Děkuji. Děkuji. Teď eh, dostane slovo náš zástupce pro zahraniční politiku, eh, pan Tejm. Děkuji, že jste mezi nás přišel a za vaše velice explicitní prohlášení. Mám několik dotazů. Vy jste začal už tím a my tomu velice dobře rozumíme, že tu není vojenské řešení možné. Někdo toho mohl litovat v době, kdy eh, Assad využíval chemické zbraně proti uh, Eh, civilistům, že nebyla voužita vojenská intervence. A také samozřejmě jste připomínali, že tu mohou být určité vojenské korekce, eh, ale s jinými eh, cíly. Já rozumím té pozici, kterou jste vysvětlil. Nemyslíte, že v podstatě jsou tu lidé ve válce ze všech stran a ta Vojenská eh, realita vyžaduje určitou konzistentnost také z naší strany. Eh, měli bychom poskytovat také humanitární pomoc, eh, politickou. A za druhé, tato vyjednávání, které doposud posud Eh, byla vedena do, dobrou vůli z různých stran, ale neměla úspěch. Můžete nám říci konkrétněji, k čemu dnes směřují a také protože mnozí očekávají, že dojde k větší důvěře a odzbrajování a snižování eh, násilí také ze strany eh, Asada. Myslíte si, že je možné přesvědčit všechny zúčastněné strany, že tato důvěra eh, je eh, zapotřebí? Děkuji. Paní Lovbiller. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Demis. Děkuji, eh, pane předseda, děkuji panu Bisturovi. Mám tři otázky. Vy jste hovořil také o moskevských rozhovorech, které skončily 29. a byly dohodnuty určité moskevské principy, čili několik bodů, eh, kde se všichni shodli. Voj proti terorismu, zachování jednoty Syrie a tak dále. Nicméně hlavní syrská opozice se těchto jednání nezúčastnila. Je nějaká šance podle vás, aby syrská opozice byla zapojena do těchto rozhovorů? Za druhé, významným hráčem v syrském konfliktu je Irán, ale nebyl přizván k ženevským rozhovorům. Myslíte, že je šance eh, eh, zapojit Irán do budoucího vyjednávání? A ještě poslední věc, je zde dilema eh, spravedlnosti, zodpovědnosti a míru, jenomže jak se může zodpovědnost vrátit na program? A myslíte si, že by bylo možné ustavit nějaký eh, původní syrský tribunál? Děkuji, pan Borgecio. Borgecio, Borgecio, está hablando por teléfono, por... Vy jste na telefonu teď, pane Borgecio. Paní Gomez, počkejte, už chcete mluvit? Certo, grazie. Děkuji vám, samozřejmě. Také vám chci poděkovat, pane Demisturo, za vaše vystoupení. Vy jste se důkladně ale nezabýval tématem uprchlíků. A toto téma je velice důležitá pro naše hranice, protože nyní je evidentní riziko, že může dojít k infiltraci teroristického typu při obchodování eh, s lidmi a tedy také s uprchlíky. A mm, Nevím, zda jste se zabývali tímto problémem přímo na místě. Eh, zjistili jste eh, něco, co by potvrzovalo Takové taková takováto podezření, která vyslovili lidé, kteří kompetentně hovoří o otázkách bezpečnosti. A co byste případně doporučil Evropské unii? aby dokázala kontrolovat a zmírnit případnou infiltraci. Za druhé bych rád věděl, samozřejmě poté, co jste měl hodně příležitostí konstatovat eh, stav nebezpečí, ve kterém žijí tamní společenství, Eh, reprezentované různými eh, vyznáními křesťanského typu a eh, které někdy velice přímo a naléhavě apelují na Evropu a na svět. Na jaké úrovni, kromě té místní, Eh, tak na jaké úrovni mezinárodní se chcete eh, zabývat eh, persekucí křesťanů na Blízkém a Středním východě? Do jaké míry se to stane zásadním prvkem politiky OSN a mezinárodní organizace? Mám tedy na mysli nejen vyhlášení principu, ale konkrétní opatření. Děkuji, paní Gomez. Good to see you, Mr. Eh, velice ráda vás tady vidím, pane Demistoro. Moje otázka je následující. O syrské opozici. Protože eh, tam došlo k velmi nežadoucímu vývoji, protože opozice v Syrii nebyla eh, dosti silná, byla rozdrobená. Je nyní trošku jednotnější je nějaká, řekněme, existuje národní platforma, na níž se může sjednotit, eh, jak třeba jste hovořil Alepu. Moje otázka je o vztahu mezi IS a Asadem. IS eh, určitě není opoziční syrská skupina, to je něco jiného. To je jakási koalice eh, mezinárodní koalice. Já jsem se nedávno doslechla, že v iráckém Kurdistánu došlo k případům spolupráce mezi Asadem a IS, nebo alespoň eh, tak nějak si hráli eh, do noty. Co si o to myslíte vy? A poslední věc. Role Turecka Eh, já jsem eh, navštívil region před dvěma lety a eh, Turecko podporovalo Alepo v boji proti Asadovi tehdy. Ale teď ty poslední zprávy jsou znepokojivé. Hovoří se o podpoře vpádu IS do Sýrie a do Turecka. A, a pardon, do Iráku ale samozřejmě bez Turecka nemůžeme čelit tomuto riziku. Čili, jak to vidíte vy, řekněte nám všechno, co nám říct můžete. Pan Nart? Děkuji. Ehm, my eh, tedy asi už eh, víme, že řešení vojenské v tomto konfliktu neexistuje, ovšem diplomatické to je velmi spletivé. IS je velice komplikovaná situace a je tady, jsou tady určité sektářské faktory a kmenové faktory. Máme zde alevity, kteří jsou nyní spojenci křesťanů, křesťané jsou také pro alevity, takže to je možná něco podobného, eh, jako za Sadáma Husejna, kdy se eh, cítili bezpečnější v takovémto společenství. Také tedy eh, vidíme, že je tady jakési spojení mezi sunity a křesťany a naopak je rozdělená opozice a Tady to je jeden eh, z velkých eh, rozporů, které existují také v, eh, mezi Araby. Myslíte si, že je nezbytné, aby do řešení byl zapojen Irán? A jestliže jediným řešením je jednání, tak jak vyřešíte tuto otázku? Na jedné straně tady je asadovská dynastie, tedy nejde o Eh, jednou, jednu osobu, to je prostě mocenská osa, eh, která združuje různé alavické prvky. A za druhé, eh, jak si představujete, že by dva naprosto znepřátelené tábory, to znamená Alevité a zbytek země, byli by, jak by byli schopni tedy bojovat proti fundamentalistické organizaci Daesh? Děkuji. Pan Schmidt. Děkuji. Já se pokusím eh, neopakovat eh, to, co už eh, se tady zeptali mnozí a já bych chtěl ujistit našeho hosta, že má zde na mnoho spojenců a velkou podporu. Pokud se tedy týče toho ženského komuniké, což je vlastně jediná jakási dohoda v celém procesu, Eh, můžete nás ujistit, že se snažíte v prvé řadě o vytvoření jakési přechodné vlády Syrii? Samozřejmě eh, ano, eh, ta, ta potřeba nejdříve z, lokálně zmrazit konflikty a potom tedy další kroky, ano, tak to mě by zajímalo, nedá se počítat s rizikem. Není tady velké riziko, že by těchto do, do předčasných zmražení zneužíval režim eh, z taktických eh, důvodů. Na druhé straně tady máme také ovšem opoziční, eh, opoziční síly. Je možné se s nimi domluvit, aby to platilo? Můžete nám říci, nakolik je užitečné a žádoucí, aby OSN přijali rezoluci specificky o těchto zmraženích a zajímalo by mě, jaký je to se zapojováním eh, regionální mocnosti Irán, eh, Saudská Arábie, poněvadž eh, my si budeme muset zajistit širší koalici, nejenom tedy koalici uvnitř, uvnitř Syrie. Pan Korvin. Děkuji vám, pane předsedo. Tak já bych především vám chtěl říci toto. Myslím, že vy nejste skutečně politik, ale eh, já se dívám na váš životopis a vy vlastně z tohoto konfliktu žijete, čili vaším zájmem je, aby trval co nejdéle, poněvadž je to vaše obživa. Za druhé, eh, říkáte, nebo říká se, že tady není možné vojenské řešení. No, jak to můžete vědět? Eh, prostě mnohokrát se říkalo, že něco nejde a pak přišel někdo a najednou to šlo. Čili eh, ta možná, že kdyby se tedy dala eh, podpora eh, panu Asadovi proti tehdejší syrské opozici, tak by to bylo dávno vyřešené. Teď, tak jak to děláme, Eh, tak eh, se to řešení jenom odkládá. Podívejme se na Čečensko. A taky dlouhodobý konflikt, eh, teď tam žádná demokracie není a, a je tam klid a skutečně se tam daří. Nyní pan Litz. Ne. Señora Ceballos. Paní Ceballos. Děkuji. Já bych eh, se ráda vrátila mm, k arabskému roku 2011, když eh, syrský lid zahájil sérii pokojných pátečních demonstrací. Co jsme tenkrát udělali špatně? Proč eh, došlo této válečné degenerace, tak jak to vidíme teď. Mohli jsme udělat více, mohli sousedé udělat více. A když došlo k tomuto vývoji v Sýrii, byla naše média a také politická pozornost plně absorbována Libií. Čili mě by skutečně zajímalo, bylo možné v těch začátcích udělat více. Je zde nějaké poučení, které si můžeme vzít a můžeme nějak zajistit, aby se to neopakovalo. Já jsem v té době eh, zasedala ve švédském parlamentu a opravdu celou dobu se tam mluvil o Libii a eh, Sýrie ta stála stranou pozornosti. Nedařilo se ji dát na program jednání ale tady bychom možná mohli podniknout nějaké diplomatické kroky. Ano, děkuji, máme tady ještě eh, další žádosti o slovo. Pan Schauhäuser. Jenom stručně. Eh, pane velvyslanče, vy říkáte, že zapotřebí přestat bojovat a sednout si ke stolu. To říká také prezident Assad takže jak chcete postupovat dál? Co konkrétně navrhujete? Ano, to je základ pro diskuzi, ale eh, nějak jsme nepokročili dál. Druhá otázka. Souhlasíte s tím, že podpora opozice, která se říká demokratická, eh, k ní, eh, v ní docházelo k tomu, že prostředky se používaly také pro ISIS nebo Daesh nebo pro Eh, jiné eh, denominace islámského státu. Eh, takže my jsme chtěli podporovat demokracii, ale nakonec ty prostředky sloužily dáši. Navazuji na to, co řekla Ana Gomez ohledně úlohy Turecka. Tak A za čtvrté, já jsem předsedal společnosti, která měla nemoc nemocnici v Alepu a e, spolupracovali jsme s nevládní organizací. Byl tam e, problém mezi alavity a křesťany e, v respektování menšin. Jak z této reality chcete dojít k tomu, že by se tam rekonstituovala jednota země? Jak prakticky toho chcete dosáhnout? Děkuji, to, je, to jsou mé čtyři dotazy. Děkuji, pan Poc. Uh, Děkuji, pane předsedo. Spojené národy eh, žádali 1,5 eh, miliardy eur od národního společenství kvůli válce eh, v Sýrii, ale podařilo se, se vybrat jenom asi polovinu. Situace se jenom zhoršuje ze strany barbarských teroristických skupin, jako je IS. Eh, dále je to využití nebo používání chemických zbraní ze strany Asadových vojsk a nebezpečí přeletí konfliktu do Jordánska. Domníváte se, že je stále možné, aby došlo k pokojnému řešení po vzestupu radikálních aktorů jako IS? A další otázka, jakou roli v tomto konfliktu se dává Izrael? Yes, thank you very much, Ambassador. Děkuji vám, eh, pane eh, vyslanče, za eh, tu vaši komplikovanou činnost a úsilí během těch čtyř let. Před pár dny, možná před pár týdny, došlo k jakému si náznaku, že by se vztah v západu k Bašaru Asadovi mohl změnit vycházel se nejdříve z toho, že eh, Asad musí odstoupit, eh, jinak nebude o čem jedna. A teď eh, se ukazuje, že s Asadem možná bude třeba hovořit, včetně tedy jeho zapojení do tohoto zatím nepříliš existujícího mírového procesu v současné chvíli eh, je to spíše možné, nebo se to spíše komplikuje? Já bych nerad, aby mě aby byl špatně pochopen. Eh, před vámi eh, se v této roli vystřídali Kofi Annan a pan Brahimi. Mě by zajímalo, dá se nějakým způsobem říci, Eh, jak se váš přístup liší od těch eh, poměrně toho masivního přístupu eh, těchto dvou předchůdců, které tady nebyl zrovna tak moc úspěšný. Tak a teď je na mě, abych se zeptal. Na, na základě těch událostí, kterých jsme neustále svědky, tak eh, tady eh, eh, víme, že došlo k dalším ztrátám, dokonce tady byli zabiti i pozorovatele OSN, čili hm, také ta otázka jejich ochrany je důležitá. A mě by tedy zajímalo, je nebezpečí, že by se mohla konflikt rozšířit na Libandon, eh, jaká je role takových aktérů, jak třeba Hezbollah. Vy jste řekl, že v Sýrii mm, není příliš eh, mnoho partnerů k jednání. Jsou tam tady eh, teroristé a takzvaný islámský stát a zdá se, že oni teď mají silné pozici. Ono je třeba sednout ke stolu eh, se všemi, i tedy se sousedními zeměmi. Děkuji. Paní Ajala. Tak eh, především bych chtěla poděkovat panu Demisturovi. Eh, zdá se, že vidíme jakési drobné malinké světýlko na tom jinak černém horizontu. Vy jste říkal, že už je, té určité vyčerpání z toho dlouhého konfliktu. A možná, že tedy eh, vaše apely na to, aby ten konflikt byl zatím tedy zmražen, že by mm, mohl začít být postupně přijatelný. Eh, jak tomu lze na pomoci, jak my to můžeme na pomoci? Eh, vy jste také hovořil o balíčku pomoci. O jakém časovém horizontu tady hovoříte, eh, také ať jste to změ, tedy diskutoval s paní Mogherini. Mm, Ono eh, totiž, eh, pokud by se podařilo eh, situaci uklidnit v Alepu, jaký to může mít efekt? Může se to tedy rozšířit na další části? Může to dojít k jakési částečné obnově? Děkuji a nyní dám slovo panu Demisturovi ta čas na odpovědi. E Děkuji. Otázek to byla celá řada, některé z nich se překrývají. Já se pokusím o stručnost, ale nevím, nevím, protože některé otázky byly velmi přesné a neopakovaly se. No, uvidíme. Eh, vezmu to postupně a jistě mi prominete, když neodpovím úplně na vše. Nicméně pak budeme mít prostor jistě ještě pro rekapitulaci. Alepo. Zde zahynulo 100 lidí, zrovna před pár dny, to je pravda. Ze strany opozice, nikoli vlády, došlo k vystřelení několika raket. My samozřejmě, pokud víme, tak většinou docházelo k bombardování ze strany vládních sil. Nicméně v tomto případě to eh, byla v tomto případě opozice ale měl bych ještě říci toto. Ze dvou třetin je Alepo ovládáno vládou a z jedné třetiny opozice. Takže není zde stoprocentní nadvláda opozice. Ba naopak, ta ovládá pouze menší část Alepa. No a celé je to zablokováno, jak je vidět tady na tom diagramu, Zhruba tak ta černá část, ta černá barva, tou je vyznačen islámský stát. Tedy v Alepu je to skutečně ikonické, je to velmi náročná situace a je to velmi dobré místo tuto nemožnou situaci zkusit vyřešit. Situace je náročná, ale o to významnější by byl náš úspěch. Tedy jedna třetina Alepa je v rukou opozice, dvě třetiny jsou v rukou vládních sil. Část té opozice je tedy Al-Nusra, ale o 20 kilometrů dál už naopak je zase islámský stát. Takže v podstatě zde jsou všechny ty ingredience k tomu tento konflikt zastavit. Pokud by se jednalo o území plně pod kontrolou vlády, Mohly by tam být stovky tisíc utečenců, kdyby tam byl islámský stát, e, došlo by k masakru a utečenců by bylo třeba až 600 tisíc. Pokud by opozice nadále vystřelovala své rakety a vláda to místo bombardovala dále z letadel, tak by tam došlo k naprosté destrukci a obrovské tragédii. Eh, pokud jste někdy byli v Alepu, tak chápete jeho symbolický význam, jak pro nás, pro všechny, tak pro Syrii konkrétně. Já jsem byl nedávno v Homsu a v podstatě za 40 eh, let vůbec ve své kariéře jsem zažil eh, 21 konfliktů, já jsem zažil Dubrovník a všechno možné, ale nic jako v Homsu jsem ještě nikdy neviděl. Tam skutečně došlo k totální destrukci všeho. A proto je potřeba bojovat za to, aby se to samé neopakovalo v Alepu. Alepo je komplikované místo. A ten samotný fakt, že tam před několika dny zahynulo více než 100 lidí, je právě další argument pro to, abychom trvali na řešení. To řešení nebude jednoduché. Co se týká jaksi podružných škod ve vojenských konfliktech, to je, k těm dochází vždy a nikdy to není jednoduché. Ale k podobným, ale k podobným škodám dochází i u různých jiných mezinárodních iniciativ. Vzpomeňte třeba na Kobány, což je místo, kde naopak nikdo intervenovat nechtěl a přes všechno stále existuje. Celý ten odboj tam byl veden jedinou ženou. No a z Alepa se teď stává mezinárodní otázka, což eh, je vlastně důvod, proč to město zatím neskolabovalo. Už v prosinci mohlo dojít k tomu symbolickému poslednímu výstřelu, ale zatím k němu stále nedošlo. Ale teď tam zahynulo 100 lidí a o to víc máme důvodů se snažit. No ale hovořím již příliš ze široka, tak se raději posuneme dál. Je pravda, že eh, co se týče Syrie, eh, tak když jsem navrhl zmražení násilí v Alepu, tak už vláda začala stanovovat různé podmínky. Například, že by třeba eh, zahraniční bojovníci přestávali přicházet do řad opozice, aby složili zbraně, opozice, aby uznala jednotu tohoto města, tedy že je toto pod nadvládou vládních sil. No a teoreticky vzato tyto principy jsou pravdivé. Jednoho dne tam jistě žádní zahraniční bojovníci už nebudou. A ještě dříve doufáme, by v celé zemi vlastně vůbec neměli být žádní teroristé. To jsou ta usnesení 2170 a 2178. Jednoho dne bude Syrie jednotná. O tom nikdo nepochybuje, ale nemělo by to být podmínkou pro ukončení bojů. Pro ukončení užívání těžkých zbraní v Alepu. Takže záleží v podstatě na to, jak se na to díváte. Může to být podmínka, může to být důsledek té vzájemné dohody. Tedy žádní zahraniční bojovníci, žádní teroristé, jednotná země, jedna vláda, která bude ovládat celou zemi. O tom se stále diskutuje. Nikdo neřekl, že to bude jednoduché a nikdo asi ani nečekal nebo nečeká, že vláda z některých svých podmínek eh, jednoduše ustoupí. Teď co se týče Iránu. Irán je velice důležitou zemí, jejíž vliv je jasný a jejíž přítomnost je jasná. Co se týká Hizbaláhu, je možné, že se určité aspekty jeho boje mění. Před eh, několika týdny se zdálo, že opozice vyhrává, ale pak došlo v terénu k velké změně, a analytice se zhodují, že to bylo kvůli právě přítomnosti Hezbaláhu. Potřebujeme Irán jako součást řešení pro Sýrii? Ano. Ale pokud eh, Turecko, Saudská Arábie, Rusko a Irán se toho procesu nezúčastní, tedy myslím jakákoliv z těchto zemí, nebudeme mít dostatečnou, aby se tak řeklo, kritickou hmotnost, aby k tomu mírovému řešení nakonec došlo. Takže Irán se účastnit musí. Co se týká setkání v Moskvě, podle mě to byla dobrá iniciativa, protože eh, ruská vláda má určité slovo u syrské vlády, má na ní určitý vliv a má i schopnost přivést k jednacímu stolu právě syrskou vládu, což je velice důležité. Eh, aktérů, kterým by se podařilo k tomu stolu syrskou vládu přivést, je velmi málo, anebo když už se jí povede přivést, tak ona se hned zvedne a odejde. Takže je od, eh, potřeba syrskou vládu angažovat a ptát se i jí, co pro ní znamená politická jednotnost. Je, pot, jednota, je potřeba, aby se angažovali všichni zkrátka. Na, tom, na této schůzce však eh, nebyl žádný zástupce syrské opozice. Eh, nebyli tam eh, lidé typu Al-Hatib a další, což není dobrý signál. Nicméně to, k čemu v Moskvě došlo, bylo jistě užitečné. Byl to krok správným směrem a na něm je teď potřeba stavět. Vidíme již určité výsledky, o některých věcech můžeme diskutovat, ehm, Některé ty body se eh, shodovaly s eh, tím ženevským usnesení. No a eh, co se týká těch určitých jaksi optimistických názorů, tedy těch, kteří očekávali, že ten konflikt v Sýrii skončí tak maximálně do šesti měsíců, No, e, taková mohla být prvotní očekávání. A pak přišla Káhira, pak přišla Moskva, z čehož všechny ty kroky mají svůj význam. Ale jak už jsem říkal, v této situaci teď pomůže cokoliv. A teď jedna otázka, na kterou se mě nikdo neptal, ale tak, zeptám se na ní já. Co můžete udělat vy, abyste nám pomohli? Bylo by jistě užitečné, aby Evropský parlament eh, říkal, vojenské řešení neexistuje, aby se to uznalo, a že Alepo je potřeba zmrazit, že tedy ty velké boje v Alepo musí skončit. Proč to říkám? Protože prostřednictvím toho, dosáhneme eh, té kritické hmotnosti, aby se eh, za tři, za čtyři měsíce z toho neudělala jenom statistika. Je potřeba to využít podobně jako Kobány, jako tedy ikonu eh, toho, že dělat můžeme lecos, ale vše má své meze a další rok už čekat nelze. Co se týká role prezidenta Asada do budoucna upřímně řečeno, já bych to nechal k posouzení syrskému lidu. Myslím si, že návrh nějaké série iniciativ, což by pak mohlo vést k jednotné vládě, která by začlenila všechny, a mám na mysli skutečně opravdu všechny, křesťany, Kurdy, Židy, všechny a zejména tedy sunickou, eh, sunickou většinu, která eh, zkrátka měla ten problém, že nebyla do ničeho začleněna. Nemyslím tím islámský stát, protože eh, ti na tom evidentně nemají zájem, aby se to celé zkrátka přivedlo k ústavním reformám a potom k volbám. No a to by byl ten proces, kterého by se všichni účastnili. Konec konců Asad stále reprezentuje, eh, když už ne kontroluje, tak reprezentuje eh, téměř 50% celé země a velice důležitých 50% země a nelze ho ignorovat. Zejména když vidíme, že vše ostatní v podstatě generuje pouze další a další zoufalství. Každopádně, ta, eh, každopádně tady celý ten proces musí vést stabilizaci politické situace. Je potřeba, aby se v Sýrii mluvilo se všemi. Vyjednávání s islamským státem ani náhodou. Oni s námi vyjednávat nehodlají a my s nimi vyjednávat nebudeme. Oni jsou teroristé, e, jsou v tom usnesení Rady bezpečnosti OSN. Ale na druhou stranu, podívejte se na tuhle tu ruku, já jsem si e, třásl rukou s e, Husajnem, Miloševičem, Najibulou, a dalšími. To je tedy těch několik velmi známých. A musím říct, že eh, za to na mě má matka nebyla příliš pišná, nicméně já jsem s nimi musel mluvit, aby bylo možné poskytnout humanitární pomoc lidem, které, které, které oni ovládali. Takže z humanitárního eh, hlediska myslím, že OSN jsou ochotny diskutovat s kýmkoliv, aby se dostali k těm lidem, na kterých nám záleží. To je ten humanitární aspekt. Eh, z politického hlediska jsem řekl, s nimi nevyjednáváme, oni mají jenom ten cíl, jak jsme viděli v nedávné minulosti. Co se týká propojení Iráku a Sýrie, ano, to propojení je jasné, a to do té míry, že v podstatě v některých oblastech mezi Irákem a Sýrií už vůbec neexistují hranice. Eh, já sám jsem v Iráku dříve působil a velmi dobře si vzpomínám, že to, čemu dnes říkáme ISIS nebo Daesh, tak to eh, bývala skupina kolem Zarkávího a dalších pár lidí, kteří zneužili tu obrovskou frustraci sunnické komunity, která si připadala vyloučená eh, tehdejší vládou. A tedy pak v pozdějším režimu v Iráku, a to do té míry, že se takticky připojili tehdy k al qaidě Věci se nevyvíjely správným směrem v Iráku za všech okolností, no a výsledkem toho všeho bylo, že se tito lidé pohnuli nejdříve z Iráku do Syrie a potom ze Syrie zpět do Iráku. Takže eh, obě dvě tyto země jsou propojeny, to je velice důležité a je potřeba řešit v situa- eh, situaci v obou těchto zemích, zejména co se týká islamského státu. Eh, nestabilita v Syrii bude pomáhat nestabilitě v Iráku a naopak. Důvěřujeme Asadovi v případě, že dojde k rozhovorům? No, eh, největší problém v tomto konfliktu upřímně je nedostatek důvěry, a to ze všech stran vůči všem ostatním stranám. Nikdo nikomu nevěří ale myslím, doufám, že nastane okamžik, kdy bude možné začít diskutovat o tom, že tento konflikt nevyhraje ani Bashar al-Assad, ani opozice a tím pádem bude potřeba, aby došlo k nějakému řešení za pomoci nás všech ostatních, jako už v mnoha jiných případech. Aby si zkrátka lidé sedli ke stolu a začali se chovat trošku jinak. Eh, Moskva je možné začlenit do konferencí syrskou opozici? Ano, to možné je. Já jsem doufal, eh, že by na konference již přijeli, pokud by existovala alespoň nějaká důvěra. A určitým způsobem je to tedy promeškaná příležitost. Pakliže by vláda navrhla zmražení situace v Alepu ještě před moskevským zasedáním, myslím si, že celá řada opozičních lídrů by vážně zvažovala e, účast na těchto rozhovorech, protože by měli dojem, že ze strany vlády došlo jaksi k eh, navýšení důvěry v tom, že tedy vláda má zájem na tom snížit eh, snižovat násilí. Já si nemyslím, že nám ten vlak ujel, myslím si, že stále je možné eh, přivést k jednacímu stolu víc subjektů, kteří si uvědomí postupně, že je potřeba vést dialog třeba i s těmi, se kterými bojovali. Uprchlíci. Otázka uprchlíků to je otázka dramatická. Já jsem hovořil onehdá v Ženevě s Antoniem Gutierrezem a e, v podstatě už teď můžeme říci, že syrských uprchlíků je víc než uprchlíků z Afganistanu. Já jsem byl na misi v Afganistánu celkem dvakrát a musím e, říci, že počet tamních uprchlíků mě připadal obrovský a tady je to ještě horší. No a za další ono to destabilizuje celé země. Představte si Libanon malá země, já jsem tam také sloužil, eh, která v podstatě eh, zažívá ekvivalent toho, kdyby USA měli 100 milionů uprchlíků. Takže to je, ten, to je ta škála, eh, na které se pohybujeme. Jsou to tedy ti uprchlíci ze Sýrie, kromě tedy těch uprchlíků, které již, které již, kteří tam již přišli z Palestiny. K panu Borgeciovi eh, nemám příliš informací o tom, že by v uprchlických táborech docházelo k infiltraci ze strany islámského státu. Eh, jediný případ, kdy jsem něco takového viděl, eh, byl v Libanonu ze strany Al-Nusra, kde svým způsobem docházelo k generování obrovských problémů v Libanonu a to až na limit destabilizace. Ale samozřejmě tu situaci je potřeba sledovat. Ta velká většina uprchlíků ze Sýrie a oni se navzájem kontrolují, navzájem na sebe dohlížejí, tedy eh, ti lidé, kteří byli, měli blízko k vládě a právě proto odešli, protože se o sebe báli, tak jsou e, tito uprchlíci, kteří e, nemají jasný status a jsou velmi poníženi, jsou, e, Syřané jsou velmi pišní lidé a e, už napjatě očekávají konec tohoto konfliktu, no a e, jsou velmi úzce spjati se svou vlastí a proto je pro ně tak obtížné přijmout situaci, kdy nemají na práci nic než čekat. Persekuce křesťanů a obecně menšin v Iráku a Syrii, to je velký problém. Jakákoliv, jakékoliv řešení pro Sýrii a Irák musí tuto otázku zohledňovat. Islámský stát jsou v podstatě hlavním zdrojem problému, je, je hlavním zdrojem problému, ale v nedávné době došlo i k obvinování Al-Nusra s tím, že se vypalují kostely a podobné věci. Takže není pochyb o tom, že je potřeba trvat na té jediné možné budoucnosti Sýrie, to znamená inkluzivita vůči všem a nevylučování nikoho. Momentálně eh, si křesťané dělají obavy a podobně také alevité, eh, které by snad mohla ujistit eh, mezinárodní komunita a OSN obecně, v tom smyslu, že když dojde k nějakému politickému řešení, nebudou ponecháni stranou, ale budou jeho součástí. A tím se dostávám k otázce o Libii. Máte pravdu. Je potřeba poučit se z minulosti pokaždé, když diskutujeme o Syrii s kýmkoliv, tak mi lidé říkají, pokusme se vyhnout libijskému řešení. A je to proto, že je potřeba zajistit, že budeme mít politické řešení spíš dříve než později. Kdyby to bylo bývalo, bylo možné, a já jsem tam nebyl, tak nevím proč to, to nenastalo, prosadit tedy rychlé politické řešení, vůbec by nevznikl islámský stát, vůbec by nedošlo k takové infiltraci eh, ze eh, zahraničních bojovníků, tedy na obou stranách v tomto konfliktu, čímž je tento konflikt stížen a velmi těžko se vyjednává třeba i jenom o Alepu, protože když chcete vyjednávat o Alepu, tak musíte diskutovat ne se dvěma, ale třeba s osmnácti různými skupinami. Já myslím, že ale jednoho dne přepíšeme dějiny, protože určitě došlo k promeškání určitých příležitostí a z toho je potřeba se poučit. Já jsem byl v Iráku a velmi dobře si vzpomínám, a připustili to vlastně teď už úplně všichni, že ta největší chyba byla rozložit instituce a konkrétně armádu. Protože někteří z těch, kteří teď vedou islámský stát, jsou Eh, bývalí vojáci irácké republikánské gardy. Takže eh, to nejdůležitější, a to uznává i ženevské komuniké, je, že ať už v Syrii nastane cokoliv, tak instituce, včetně armády, je potřeba zachovat tak, aby se zajistilo, že nedojde k takovému kolapsu, jaký jsme zažili v Iráku a jaký byl pak ještě horší v Libii. Can we see more můžeme eh, dosáhnout větší soudržnosti v syrské opozici. Ano, my to doufáme, oni v tom také doufají. Problém, který mají, spočívá v tom, že byli podporováni různými regionálními hráči, což samozřejmě má rozdělující dopad na ně. A také měli reprezentují regionální eh, zájmy místo svých vlastních. Ale teď si myslím, že stále více Eh, cítí, že by měli ukázat, že nejsou slabí a v Káhyře už byly takové určité momenty, které na to poukazovaly. Oni tvrdí, že nemají žádného partnera, že tam je jenom skupina lidí a nemohou proto držet společnou linii. A proto je tak důležité i pro nás, abychom měli pocit, že mluvíme s někým, kdo je konzistentní a kdo je důvěryhodný, abychom také měli partnery. Já si myslím, že se k tomu blížíme, ale musíme jim pomáhat, musíme je k tomu se snažit i přimět a podporovat. Úloha Turecka. Především musíme uznat, že země, která má 900 kilometrů pohraničí s islámským státem mezi Irákem a Sýrií, a 1,6 milionů uprchlíků je země, která poměrně dost uzepila následky a potenciálně se může obávat takovýchto následků v kontextu, kdy potřebujeme pochopit jejich vlastní problémy. Co se týče úlohy Turecka a toho, co také uvádějí média, abyste se o tom zmiňovali, já nechci věřit tomu, že by Turecko si mělo uvědomovat eh, ty dvě eh, rezoluce 2178 a tu druhou, protože by neměli pomáhat podle toho eh, žádným zahraničním bojovníkům a vůbec už ne teroristickým skupinám a já nemám žádný důvod věřit opaku. Ale je důležité, a mm, také Turecko se obává, že může dojít k příchodu přes jinou frontu například z Alepa, eh, dalších uprchlíků. Regionální hráči, ti jsou velice důležití. Když mluvím, mluvíme o Iránu, nezapomínejme na to, jak důležité je také stanovisko Saudské Arábie a dalších velkých regionálních eh, aktérů, ve kterých vzbuzuje velké obavy situace v Syrii. A sunická většina byla zdevastována tím, co bylo reakcí vlády a co původně začalo jako velice pokojná revolta, která však skončila tím, že spustila násilí a způsobila e, příšernou reakci. Jak si dokážeme představit eh, křesťany a sunity, jak spolupracují? No musíme. To je jediný recept pro zemi, jaká je Sýrie, kde žili společně, ale byla tam určitě nerovnováha v těchto typech společenství a na tom musíme pracovat. Měli a můžeme si to eh, představit. Podívejme se na Libanon, to je neuvěřitelná mozaika. Je to, ukazují význačnou schopnost přežití, nehledě na to, že tam jsou různé eh, komunity od Maronitů až po Hizbalách. A jejich modus operandi a modus vivendi může být nedokonalý, nicméně Eh, velmi význačný. A neměli bychom podceňovat kapacity Syřanů, pokud budou eh, ponecháni bez eh, toho vnějšího mezinárodního tlaku, aby šli na vojenské řešení, které může přicházet ze všech stran, nejde to jenom nás, ale tak uvidí, že dobré sednout si a najít u stolu syrské řešení, jako je našli ti v Libanonu, jako je to tam teď. Takže to by měli za naší spolupráce asistence Eh, činit. Alternativou je chaos v celé oblasti Sýrie, která skolabuje, Jordánsko bude v problémech až eh, na eh, břehy Středomoří se toto všechno dostane. Dostali se nějaké peníze opozice islámskému státu? Ano, je to možné různými způsoby. Některé eh, opoziční síly totiž svou lojalitu zaměřily později na islámský stát, například v Sidlimu, kde určité množství zbraní a zařízení, které bylo poskytnuto tomu, co bylo považováno za uměrněnou skupinu na místě, eh, po bitvě a po eh, dalších krocích se obrátila druhou stranu. Ale největší 80 tisíc eh, vojáků údajně zmizelo i se svými zbraněmi a eh, ISIS mělo takto dostatečně zbraní eh, proto, aby mohlo bojovat se svými cíly. Já jsem se moc nezabýval financováním a zdroji které byly v Mosulu takto převzaty. Nicméně eh, ta, ta množství a ta čísla, o kterých se hovoří, jsou velice působivá. Co se týče eh, křesťanů a pronásledování křesťanů, ano. Eh, Jen se tam měl velkou pravdu, řekl, že budoucnost legitimnosti jakékoliv vlády spočívá ve dvou slovech v inkluzi a v rozvoji. Když dokážete řešit ta, tyto dvě věci, včetně sunitů, šítů, alavitů, křesťanů a nebudete nikoho vylučovat, tak nebudete mít už žádný prostor pro islámský stát a další eh, podobné síly, které hrají na té teroristické straně a předstírají, že oni chtějí problém vyřešit. Nezapomínejte na to, že jednou z chyb, která zešla z konference, v konference v Bonu o Afganistánu, e, bylo to, že paštuni nebyli patřičným způsobem reprezentováni na té konferenci a proto byli zranitelní oproti Talibánu, kteří prohlásili, nebojte se, my se o vás postaráme. My nechceme facilitovat podobný e, způsob e, postupu, protože to bychom na stříbrném podnose přinesli eh, lidem, kteří bojují v islámském eh, státu, takovouto příležitost. Vy jste mi položil velice upřímnou otázku, jak si mohu myslet, že lidé, které já hluboce respektuji a eh, které chápu, a vy mm, určitě také jako Kofi Annan, který získal Nobelovu cenu, generální temník, kterého jsem měl eh, velice rád, Lechta Brahimi, což byl mistr mnoha vyjednávacích eh, eh, příležitostí, že já bych dokázal dosáhnout nějakých lepších výsledků. No já to nijak nezaručuji. Je tu jen jedna jediná věc. Po 43 letech, po té, co se zabývalo OSN 21 konflikty, vidíme, že OSN si nemůže dovolit pouze jednu věc a to být irrelevantní a vzdávat se, protože to by byl ten největší problém. E, podívejme se na Srebrenicu, na Ruandu a na mnoha dalších míst. Pokud prostě řekneme, že to je e, neuskutečnitelná mise, tak by to bylo nefér. Můžeme něčeho dosáhnout? Já nevím, ale zkusím to. Určitě v každé krizi se skrývá příležitost. A věřte mi, už to dělám 43 let, tak tu je eh, dobrý důvod pro to, to takto chápat eh, s určitým odstupem. Eh, můj jediný pocit je, že rival Dajše islamského státu ohledně prioritních témat je straš je strašná krize, příšerná krize, což je ovšem ale i příležitost tomu, abychom všichni mobilizovali a všichni hráči, všichni aktéři uvnitř Syrie a venku, aby si uvědomili, že tím, že budeme bojovat u hranic, nebudeme tím náhodou poskytovat vynikající příležitost monstru, aby se zmocnilo této oblasti. Podívejme se na Rusko, Saudskou Arábii, eh, podívejme se na Spojené státy. Paříž. Můžeme tento nový strašný aspekt nějak změnit v příležitost nebo lidi uvědomit o tom, aby to viděli trochu jinak. Podívejme se například, představte si, že eh, v Libanonu je krize a, eh, eh, v Alepu je krize a najednou po sobě obě ty strany přestanou střílet. A pak by bylo snadné pro koalici, aby se mohla zaměřit skutečně na ty lidi v dané oblasti. Ale když všichni bojují proti všem, tak to bude snadné pro ISIS, aby počkal, aby si počkal a pak jenom e, přiskočil, když je vhodný čas. Může se rozšířit tento konflikt do Libanonu? Ano. Už eh, tu jsou strašné signály v tomto směru jen díky mimořádné eh, kreativitě a odolnosti zahraniční politiky Libanonu to zatím eh, bylo eh, vyloučeno, ale je to veliké nebezpečí. Předseda vlády si nedávno uvědomil, že to byly určité chvíle, kdy se toto skutečně mohlo udát. Doposud se to nestalo, ale aby se to nestalo v Libanonu, spočívá v tom, aby se uklidnila situace v Syrii. Bude balíček iniciativ EU fungovat? Bude-li fungovat e, Alepo, tak určitě. Protože my potřebujeme pobídku. Pobídku pro lidi, lidi v Alepu a jinde, aby viděli. Podívejte se, když se takto zmrazí situace, tak se stane tohle. Tohle se stane i u vás. Ale pokud nedojde k tomu zmražení v Alepu, bude to spožďováno, anebo když se to podaří na, eh, rozšířit na jiné místo, tak to budeme moci vždy ukázat lidem. A lidé už jsou unavení a říkají i v Alepu. A mm, vy třeba nevěříte ve zmražení, ale eh, pokud nebudete, eh, nebudete chtít přestat střílet, tak jste to vy, kdo brání tomu, aby lidé měli vodu, mléko a podobně. Na závěr děkuji. Nemáme e, žádný všelek, je to, e, je to neuskutečnitelná mise, ale musíme ji provést. Když e, jeden zajímavý článek, který psal, že jednou z nejsložitějších prací na světě dnes je moje pracovní zařazení jako číslo 6 po uh, holiči Kim Irsena. Ono to zní jako vtip, ale nesmíme to vzdát. Bueno, quiero darle personalmente las gracias por esa... Já bych eh, vám chtěl osobně poděkovat za velice jasnou prezentaci Nenechal jste jediný aspekt eh, nezodpovězený, za to vám děkujeme a taky vám tomu chci poblahopřát. My u nás eh, ve výboru často vedeme negativní diskuse a takovouto jasnou pozitivní debatu jsme už dlouho nezažili. Takže my vám přejeme úspěch v práci a také to tež přejeme eh, syrském lidu. No a nyní máme přestávku do půl šesté.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 Vamos a dar comienzo a la sesión. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání a to společně s Výborem pro rozvoj. Paní Linda McEwen sedí po mé levé straně. A bude se mnou tedy spolupředsedat tomuto části zasedání. Nyní budeme diskutovat s panem Janem Eliassonem, který je za náměstkem generálního tajemníka OSN. Srdečně jej zde vítám. Máte nějaký problém se sluchátkami? Počkáme, zda uslyšíte tlumočení. Výborně. Je mi tedy ctí zde přivítat pana Jana Eliasena, který je náměstkem generálního tajemníka OSN. Je pro nás velkou ctí, že jste nás navštívili v Evropském parlamentu a že jste se sešel s našimi dvěma výbory. Také chci přivítat pana Mera Hartinga, který je velvyslancem EU při OSN. EU a OSN chovají úzké vztahy, úzce spolupracují na institucionální úrovni a stále více v poslední době se snažíme společně šířit mír a řešit krize. Především chceme nadále spolupracovat v těchto oblastech. OSN zahela několik iniciativ v roce 2015. Dochází k rozhodovému, rozhodujícímu okamžiku ehm, díky mírotvorným misím, eh, odhrávají se politického charakteru a na programu je také podpora žen míru a bezpečnosti, boj proti klimatickým změnám. V roce 2015 OSN si vytyčí trasu do budoucnosti a EU nadále e, bude na blízku OSN i při dalších krocích. Pane Eliasne, děkujeme, že se s námi chcete podělit e, o svůj názor na to, jak se OSN připravuje na budoucnost. Zajímá nás také váš názor na konflikt na Ukrajině a k, e, konkrétní možná řešení a také jak můžeme přispět my. Ještě předtím, než promluvíte, chci předat slovo kolegyni Lindě McKevn, která je e, spolupředsedkyní tohoto výboru, protože je předsedkyní výboru DEVE. Děkuji mnohokrát. Já jsem velice ráda, že AFET a DEVE, tyto dva výbory, spolu uspořádali toto zasedání, protože za výbor DEVE, kterému předsedám, mohu říci, že potvrzuji eh, slova kolegy, že vás srdečně vítáme. Témata, kterými se zabýváte, jsou nesmírně důležitá nejen pro poslance ve výboru AFET, ale i pro členy eh, ve eh, výboru DEVE. Pan Mayer Harting je zde také, jak jsem slyšela, pan eh, velvyslanec při OSN. Jste nám také srdečně vítán. Jako řekl pan Kusov, v roce 2015 se odehraje celá řada důležitých věcí pro OSN a mnoho procesů a postupů eh, Evropský parlament velice úzce sleduje. V březnu OSN uspořádá Eh, konferenci ohledně eh, katastrof, snižování dopadů katastrof v Japonsku, pak, eh, pak je to o financování rozvoje, další konference a v září summit OSN o, je to konference o udržitelných cílech tisíciletí a o cílích tisíciletí. To jsou témata, která jsme velice detailně probírali s kolegy z OSN v posledních měsících. A potom na závěr v prosinci v Paříži se odehraje eh, konference o klimatických změnách. Eh, samozřejmě, že to také souvisí s politikou rozvoje. Eh, Evropská unie stanovila v rok 2015 rokem pro rozvoj rozvoj velice leží na srdci a můžeme říci, že důležité je i to, abychom hovořili o výsledcích Evropské unie ohledně těchto politik, co vzešlo eh, z toho procesu cílu tisíciletí, ale také to musí být eh, rok akcí, abychom měli nové programy, nové činnosti pro spolupráci v oblasti rozvoje. Vaše práce protože vy jste náměstkem generálního tajemníka, se zabýváte významným úsilím zaměřenými na rozvoj a proto já se velice těším na to, co se nám chystáte sdělit. Děkuji, máte slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně McKevin a eh, pane předsedo Kuso. Velice mě těší, že jste mě pozor Evropského parlamentu, reprezentujete voliče evropské, evropské národy a také reprezentujete organizace, organizací, která je velice důležitým globálním aktérem. Hrajete velice významnou úlohu ohledně míru, eh, bezpečnosti lidských práv eh, a rozvoje. A teď bych se chtěl konkrétně zabývat eh, těmito třemi oblastmi, pokud mi to dovolíte, vážní spolupředsedající. Myslím, že mnohostranost vztahů eh, současného světa testuje eh, mezinárodní organizace nebo instituce. Současně testuje i eh, vnitrostátní instituce a my bychom proto měli se snažit plnit to, co lidé od nás potřebují, co do pokoje, míru a bezpečnosti, ale také co do lidských práv a rozvoje. Jde totiž o důvěryhodnost institucí, které byly vytvořeny proto, aby prosazovali blaho eh, těchto osob. Já od roku 82 sebou v kapse nosím pořád chartu OSN a už je to moje 12. knížka. A eh, eh, v prvních třech řádkách čteme, že my jsme národy. Takže my především máme sloužit těmto národům a to je průběžský kámen naší zodpovědnosti. S tímto proměnlivým světem, který se tak výrazně mění, tak drasticky mění, to, co souvisí s novými geopolitickými, geoekonomickými situacemi, exploze informací a komunikačních technologií, narůstající úloha migrace, narůstající úloha urbanizace, bohužel i narůstající terorismus ve, ve společnosti eh, organizovaného zločinu, tak to všechno jsou obrovské výzvy a my všichni máme velkou zodpovědnost za to, že eh, učiníme naší zodpovědnosti vůči lidem dost. Co se týče toho měnícího se panorámatu, tak musím říci, že jednou z nej, Eh, eh, z věcí, která je nejvíce pozvodivá, je úloha žen, že konečně poprvé v historii eh, ženy se blíží té pozici, kterou, která jim náleží. A nyní k programu samotnému. Když jsem byl předsedou mm, valného schromáždění v roce 2005, formulování programu OSN, to si také myslím, že mm, může být takovým příkladem, tak musíme říci, že není možné prosazovat pokoj nebo mír bez rozvoje a rozvoj bez míru. A nic z toho není možné bez respektování lidských práv a já bych dodal bez právního státu. To jsou všechno součástí naší mezinárodní agendy. A pokud jeden z těchto pilířů je oslabený, tak je slabá celá struktura. Já jsem byl mediátorem v Darfuru za krizi a Viděl jsem, eh, jak eh, to vypadá, když, eh, když někam vtrhne válka, že lidská práva jdou stranou a všechny ostatní z těch pilířů také slábnou. Musíme řešit všechno dohromady. Já, když jsem byl student, tak mi učitelé říkali, nejdříve máte rozvoj. Ten, ne, nejdřív musíte získat mír. Jak dosáhnete míru, tak se budete zabývat rozvojem. Ne, ale my musíme usilovat o všechno najednou, protože jsou provázany mezi sebou. Vidím tu pana eh, Kukana, eh, bývalého ministra zahraničí Slovenska, my jsme spolupracovali. Největší výzvou v oblasti míru a bezpečnosti podle mého je oblast, o které bychom mohli diskutovat celé roky, a to je Sýrie. Můj přítel eh, Stefan Mistura tady byl před chvílí, takže Eh, nebudu o tom detailně diskutovat, ale chtěl bych jen poznamenat, že to funguje nějak jako infekce v lidském těle, tak jako ve světovém těle, že to prakticky zničilo národ. Občané trpí, lidé trpí, eh, uprchlíci prchají ve velkých eh, vlnách do sousedících zemí. Jsem do Libanonu, já jsem byl v Libanonu mm, před měsícem. každý čtvrtý ehm, člověk, tam, že je Syřan. V Bejrutu polovina studentů byly Syřané. To je obrovský tlak na školství, ehm, zdravotnictví, pracovní místa. Už jste viděli, jaký dopad má syrská krize na Irák, jak tam narůstá ehm, expanze terorismu a islámského státu. Potřebujeme rezoluci eh, Rady bezpečnosti eh, od eh, Brahimiho a Kofiho ananas jsme tuto sněhu viděli, jenže na to potřebujeme opravdu mít sílu, abychom něco takového mohli dosáhnout. Takže OSN se nejdříve musí vypořádat s humanitárními dopady eh, obrovských rozměnů, rozměrů v humanitární krizi, v krizi uprchlíků. Kromě toho se samozřejmě musíme zabývat krizí v Africe, kde nejdůležitějším závěrem, který bych chtěla vyvodit z africké krize, je to, že má regionální kontext. Já jsem byl mediátorem Darfuru v roce 2007-2008 a po měsících jsem došel k názoru, že sám bych to nemohl zvládnout. Nebo jenom v Sudánu. Já jsem musel do Čadu, do Libie, do Egypta, do Eritreje, tak, abych našel nějaké řešení, aby se ty jednotlivé strany sešly u vyjednávacího stolu, aby se opoziční part- a opoziční strany se šly u jednoho stolu a jednali. Vše je tedy třeba vidět v regionálním eh, hledisku, například i Sýrii. Nebo Demokratická republika Kongo. Tam je taková situace, že jen OSN rozšiřovali eh, tu agendu od udržování míru také na politický eh, rámec, aby docházelo k politickému procesu, aby se tedy dalo pokročit dál. Ovšem tam ta práce ještě není skončena. Jak jste říkal, pane eh, předsedo, takovým velkým stínem jsou eh, narůstající problémy eh, ukrajinské krize. Nemohu přejmě skrývat, že mezinárodní atmosféra tím je poškozena. A zdá se, že ze stínu se opět vynořuje studená válka. Nehledě na veškerá úsilí, my se snažíme omezovat tu, tu škodu, která je způsobena nedostatkem důvěry, která je mm, ten nedostatek eh, důvěry je patrný i v Evropě. Nicméně to nebezpečí, že se to krize bude šířit do dalších eh, států v oblasti. A eh, podívejme se na to, jak jednají velké státy, také v souvislosti se, se Sýrií. To všechno ovlivňuje i okolní státy. Eh, takže musíme být velice pevní, rozhodně ohledně principů v Ukrajině, to je třeba si jasně říci, ale současně všechno je zapotřebí také provést, eh, tak aby nedošlo k další eskalaci, protože ta by mohla nabít katastrofických rozměrů. Tím druhým rozměrem, a já vím, že to velice zajímá paní McEwen, je eh, rozvoj, to je ten druhý pilíř. A já bych chtěla říci, že to nejdůležitější, co nyní provádíme na úrovni OSN v tom druhém pilíři, je, samozřejmě válka, eh, pardon, eh, práce na eh, cílích tisíciletí, nových celých tisíciletí, protože devět z nich sloužilo velice dobře, ale potřebujeme vykořenit chudobu v dalším stádiu. Současně nás ještě čeká velice důležitá práce, nejen tedy na tom vykořenění chudoby, ale také na udržitelnosti vývoje. Poprvé myslíme na zdraví eh, planety eh, v generaci a eh, také na budoucnost, protože můžeme mít plán B pro svůj vlastní život, ale ne takto pro celou planetu. Pracujeme tedy nejen na vykořenění chudoby, ale také na udržitelnosti těchto plánů. Také budu doufat, že se nám podaří se Eh, věnovat právnímu eh, státu v souvislosti s rozvojem a u institucí, protože já pocházím ze Švédska, to byla jednou, jedna z nejchudších zemí Evropy a my jsme se rozvinuli v něco jiného, v prosperující zemi, díky investicím do infrastruktury, do vzdělání a také do dobrých institucí. A já si myslím, že to je naprosto nezbytné pro to, abychom mohli bojovat proti chudobě, abychom měli instituce, které budou zajišťovat kontinuitu našeho úsilí. Pro tato vyjednávání eh, tedy můžeme říci, že nás budou čekat mnohé výzvy. Ty nejdůležitější, eh, které nás čekají, je financování rozvoje. Například země v Africe, v Latinské Americe, v Asii říkají, že je to docela dost dobrých finančních plánů ohledně financování klimatických změn. Ale financování v rozvoji tam nevidí konkrétní čísla nebo konkrétní závazky. A myslím, že na tuto výzvu se musím jasně podívat. V polovině července, jak jste říkala paní McEwen, se bude konat konference, kde se budeme snažit najít řešení pro financování rozvoje. Eh, například se říká, že investice do klimatických změn také eh, fungují proti chudobě. Ano, když se podíváte například na obnovené, eh, obnovitelné zdroje, tak mohou sloužit oběma cílům. Ale potřebujeme se zaměřit na nové možnosti financování. Tak nám, jak bych to řekl, spíš nezvyklé než nekonvenční způsoby financování. Abychom měli samozřejmě asistenci při eh, rozvoji, finanční asistenci. Musíme se zaměřit například na penzijní fondy v soukromém sektoru, eh, na mobilizaci národních zdrojů a také na eh, neregulární toky financí. Napří... Tabuem Beky z Jihoafrické republiky právě se skupinou došel k názoru na základě vědeckých poznatků, že 50 miliard dolarů ilegálně plynou z Afriky každoročně Eh, takže při financování, pokud s tímto budeme schopni něco udělat, s tímto nelegálním únikem eh, finančních prostředků, tak to také pomůže. Eh, mnoho finančních ministrů se zabývá takovýmito záležitostmi a je tu například otázka zdanění a související problémy, daňové ráje, které tu existují, což vyžaduje širší přístup. Já vám to všechno předkládám, protože si myslím, a, a, že zapotřebí, abychom my, co možná nejdříve, teď už je únor a to zasedání, ta konference se bude konat v červenci, aby to, ta konference, eh, pokud nebude přímo úspěchem, tak aby aspoň nebyla neúspěchem. Takže eh, to, na tom bude třeba ještě hm, trošku popracovat. A ještě poslední bod lidská práva. V letě roku 2013 generální tovník banky Moon a já jsme eh, dostali zprávu kolegů, kteří se zabývali poslední fází války na Sri Lance. A kolegové dospěli k závěru, že eh, OSN zde systematicky Eh, selhávala v zjišťování toho, co se vlastně na místě děje a že je třeba s tím něco vážně udělat. No a my teď máme tady program Human Rights Upfront, a která má za úkol, který má za úkol posílit roli lidských práv ve fungování OSN a prostě jde o to, aby lidé mohli slušným způsobem žít. Důležité je, abychom byli schopni včas jednat, tedy tak, aby se zabránilo tomu, že porušování lidských práv eh, se promění eh, v masové vyvražďování. Čili chceme sledovat včas stopy něčeho takového, eh, etnických čistek a podobně. Pokaždé jsme tvrdili, že to už se nikdy nebude opakovat, no a pokaždé se to prokázalo jako nenaplněné. Já netvrdím, že budeme schopni se něčemu takovému do budoucna vyhnout, ale je třeba si uvědomit, že porušování lidských práv to je jakýsi první symptom, který by měl zbystřit naši pozornost. A já vím, že eh, váš parlament se hodně zabývá problematikou prevence a toto by byla prevence, tedy věnovat se těmto eh, raným symptomům. No, otázka je, eh, kdy se do věci začne vkládat Rada bezpečnosti. Bohužel jenom eh, nepracujeme eh, dostatečně často v té prevenční fázi vkládáme se do toho, až když už ten konflikt je plně rozhořený a nezabýváme se potom ani tím feedbackem po konfliktu, čili to také je chyba. Čili my eh, se budeme snažit eh, vypracovat opravdu seriózní program pro prevence a mm, také nám půjde o pokojné, pokojnou podporu všech lidských práv a také se budeme zabývat eh, eh, regionálními konflikty. Pokud někde vypukne národní konflikt, máme dost často eh, tendenci vnímat to pouze na té národní úrovni a zapomínáme tedy na ten mezinárodní kontext. Tak to je ode mě všechno. Já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli a určitě počítáme s Evropským parlamentem jako se spojencem v boji za bezpečnost a lidská práva. Děkuji vám. Děkuji vám a teď se může pustit do debaty. Máme zde už eh, řadu eh, přihlášených do debaty a já mohu dát každému kolegovi na nejvýš dvě minuty. Takže prosím, dodržujte. Pan Plenkovič. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Eliasné, já si pamatuju, jak jste se angažoval v Paktu stability pro jeho východní eh, Evropu, eh, různé bezpečnostní tabulky, a takže jsem nahlédl vaší globální eh, zodpovědnosti. Já jsem předsedou delegace pro Ukrajinu a to je problematika, která momentálně hodně zajímá Evropský parlament. Angažovaly se různé národy a e, také e, před necelým rokem e, tedy valné schromaždění OSN těsně prohlasovalo zachování integra, tedy teritoriální kryty Ukrajiny a tak dále. Mohl byste trošku více říci, jak by se více chtěli spojené národy angažovat v agresi proti Ukrajině. Můžeme něco takové očekávat, poněvadž tady to zatím vypadá, že nějaké eh, solidní řešení izolovaně asi nebude příliš fungovat. Děkuji, pan Geredo Salon. Děkuji vám. Děkuji vám a děkuji vám tedy za práci, kterou odvádíte a za ten zápal pro uh, Eh, tu ideu, jak pomáhat těm národům, které to potřebují nejvíce. Mám různé otázky. Za prvé týká se to potřeby financování. Eh, ta tady vyplývá v poslední době a sice tak eh, v tom smyslu, aby se humanitární krize řešili možná někdy jindy, než jak to děláme teď, to znamená, eh, když už krize dostane, dosáhne vrcholu. Máme zde eh, problémy prostě eh, šetří se v programech na podporu bydlení a tak dále. Co by nám chtěla doporučit OSN jako Evropské unii? Eh, tak a možná bychom se měli zavázat nějakému dodatečnému financování při řešení těchto krizí. A za druhé, eh, možná je třeba zdůraznit potřebu eh, investování do funkčních institucí. To jistě souvisí s reformou OSN a mě by zajímalo, zda lze dosáhnout nějakého pokroku eh, v oblasti good governance, protože přibývá nám zroucených států chudoby a vylučování. Paní Hra, děkuji. Já mám také dvě otázky. Eh, za prvé, 22. ledna na velném shromáždění OSN byla vyjádřená vůle vytvořit eh, světový rámec eh, pro boj proti šíření nenávisti po internetu, i ten neplní terorismu a fanatismu. A za druhé hovoříte o porušování lidských práv, kteří jsou takovým eh, včasným indikátorem toho, že je něco špatně. Co si myslíte o Venezuele? Je to stát, který zasedá na Radě bezpečnosti, ale dochází tam k politickému pronásledování. Pro Češ máme i důkazy a armáda má nyní pravomoc potlačovat vůli lidu. Děkuji, paní Lochpiller. Eh, děkuji, pane eh, předsedo, a děkuji za tento, eh, toto vysvětlení. My jsme Eh, mimo jiné dostali dokument, kde se také hovoří o eh, současném stavu příprav eh, rezoluce 1335. Myslím, že to je velice důležité pro bezpečnost. A hovoří se tam tedy, máme tam studii a hovoří se o pozitivních věcech, ale zároveň se konstatuje, že k dosažení úspěchu v bránění genderovému násilí během konfliktu a e, také v souvislosti s interně stanými vyhnanci, e, že k řešení máme tedy ještě daleko. E, mohl byste říci, v čem by Evropská unie mohla na pomoci lepší implementaci? Paní Gomez. Pane Resné, Eh, jsem velice ráda, že jste mezi námi. Ráda bych se zeptala, eh, poněvadž eh, jste zástupcem generálního tajemníka OSN, v jaké fázi se nachází reforma Rady bezpečnosti? Protože já si vzpomínám, že jsme hovořili tady o, mnohokrát o skupině, pracovní skupině, která v podstatě nikdy nic nepředložila. A e, nakonec tady z Nizozemí vyšla tato otázka a mm, e, podařilo se ten proces konečně spustit. A to je nutné. A nejlepším příkladem je Syrie, jak lze zcela zablokovat bezpečnostní radu. Čili tolik moje první otázka. Otázka číslo dvě. Naprosto se vámi souhlasím, že je nutně spolupracovat s Afričany eh, tam, jak eh, tedy zabránit tomu odlivu rozvojových prostředků z Afriky. Mimochodem, oni proudí skrze naše evropské banky, eh, jak jsme se dozvěděli v rámci boje proti korupce a organizovanému zločinu. A dokonce Eh, Spojené národy eh, mají zájem na to a nemě nás tlačí, abychom eh, se na to zaměřili. A v podstatě, když se pustíme do LuxLeaku, tak na něco takového narazíme také. A ještě poslední otázka. Ten preventivní přístup a uznávání minulých chyb, jak jste uvedl například se Sri Lankou, já bych poukázala také na Libii, poněvadž myslím si, že i tady eh, máme obrovskou zodpovědnost jako členské země EU, ale také OSN, protože to bylo velké selhání, když eh, se v podstatě vůbec neřešila na eh, úrovni mezinárodního společenství otázka bezpečnostních struktur. Tam se počítalo s tím, že tam existují bezpečnostní složky a armáda v době, kdy tam nic takového nebylo. Čili to e, skutečně jak OSN, tak EU e, e, nás tady, tady hodně, hodně našich prostředků se dostává také do rukou různých podivných režimů, což je tedy škoda a také bych chtěla zmínit Etiopii. Děkuji paní Bautala. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane Eliasne, za opravdu eh, prosloplný eh, inspirace a nadšení. Já myslím, že to nadšení potřebujeme, abychom eh, zlepšili tento svět. Já také vím, že vy jste byl zapojen do podpory pravidel právního, právního státu do udržitelného rozvoje. Mě by zajímalo, eh, jak se to dařilo, nebo jak se to daří a kdo tomu napomáhá kdo to naopak brzdí. Já si myslím, že vláda práva eh, je skutečně zásadní pro udržitelné cíle milénia. Ale my tady vidíme, že eh, nám hodně stojí v cestě nedostatek zodpovědnosti, transparentnosti a tak dále. Můžete nám říci tedy, jak tedy chcete v budoucím rozvojovém rámci bránit právě tyto zásady právního státu. Pan Stýr. Eh, děkuji vám, pane Jasné, za eh, výborné informace z vnitřku eh, různých institucí. Já se shoduji se vším, co jste řekl. V novém globálním rozvojovém rámci máme také cíl inkluzivní instituce. A já bych skutečně byl rád, nebo chtěli bychom, aby eh, tento cíl byl univerzální, čili aby se týkal nejen rozvojových zemí, ale všech členů OSN. A já myslím, že eh, tady to je trošku výzva, protože eh, mnohé, mnozí významní členové OSN, to jsou ty emerging economies a tak dále, tak eh, těm se daří ekonomicky, ale v podstatě ty inkluzivní instituce, eh, tam vidíme spíše regres. Čili eh, vy s vašimi obrovskými zkušenostmi, jak chcete řešit tyto výzvy v rámci OSN? Děkuji pan Panceri. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Já bych chtěl znát váš názor na dvě věci. Za prvé, tyto politické, geopolitické změny hodně ovlivňují ekonomické a sociální procesy celosvětové i regionální úrovni. A je jasné, že mnohé z těchto konfliktů jsou dopadem eh, starých opěrných bodů. Do roku 89 eh, byl na světě bipolární systém, potom jsme po určitou dobu svěřili Spojeným státům tu, tu, eh, tento demokratický misionarismus a Eh, ono to tak úplně nefunguje. A teď jakým způsobem nahradit tyto referenční body? Není to, eh, jak se zdá eh, Evropa dnes, není, nezdá se to být úkolem OSN. Vy říkáte, že zapotřebí řešit věci, které jsou v regionálním kontextu. na jak tedy chcete rekonstruovat ty, ty opěrné body? Jak může OSN na, na pomoci k tomu, aby vznikl nový opěrný bod? Další významná úvaha je tu rozpor, kterému se musíme věnovat. Jak správně říkáte, práva musí doprovázet rozvoj. Tam souhlasím. Ale v tom spočívá nekonzistentnost mnoha států, eh, které Eh, otázku práv obětují na oltáři oporu. Podívejme se například na Čínu a Rusko. Jak chceme seriózně řešit toto téma, abychom byli konzistentní v tom, co samo OSN říká ohledně rozvoje a práv? Děkuji vám. Já také mm, přispěji jednou otázkou. například mis na západní Sahaře. Myslíte, že se podaří uskutečnit referendum o sebeurčení a ukončit eh, eh, okupaci tohoto regionu? konflikt. Já jsem se chtěl zeptat k eh, hm, vaší prevenční práci, tedy brání konfliktu. Eh, to, co jste eh, řekl, eh, tak to mě potěšilo, že je to totiž velice důležitá součást vaší práce a její význam do budoucnosti poroste. My, mm, já to tedy vnímám velice pozitivně, že zdůrazňujete právě to, co jste zdůraznil. Měl by existovat tedy panel na vysoké úrovni, který by se tou prevencí měl zabývat, ale Eh, vy jste mm, mm, také řekl, že vlastně máme jenom tuto planetu a opět eh, hovoříme o preventivní práci. Když se podíváte na Arktidu, tak eh, tam dochází už k si závodu o zdroje, respektive může vypuknout v důsledku klimatických změn a bylo by velmi cynické Eh, kdyby tedy, eh, kdybychom eh, klimatický změn tím, že nás pustili na Arktidu, vytvořili ještě větší potenciál pro klimatické změny. My máme ochranu Antarktidy, ale nemáme ochranu Arktidy a já si myslím, to je problém, který by se měl diskutovat více. Pan Silva Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych eh, tady uvítal eh, pana náměstka generálního tajemníka. Eh, vy jste tady hodně hovořil o financování rozvoje. Já jsem zpravodajem parlamentu právě k tomuto tématu v období po roce 15. Řekl jste, Mm, tady hovořil jste o některých eh, konkrétních eh, příslíbech, včetně čísel. Co byste považoval za, eh, tedy, který výsledek Addis Abebské konference, která se bude konat v červenci, byste považoval za úspěch? Jaká jsou vaše očekávání na příspěvek EU do tohoto procesu? a jaké signály jste zatím zachytil? Co tedy další významní partneři, hlavní dárci? Čili jaké zde vidíte signály, signály, které by snad eh, mohly naznačit, že to bude úspěch? Děkuji. A ještě jeden poslední řečník. Vielen Dank, Eliasson. Děkuji, pane Eliasone, že jste, že jste nám přišel odpovědět na otázky. Já bych chtěl eh, připomnět také eh, desetileté jubileum rezoluce 1325. Eh, byste mm, to také řekl, že v poslední době se dramaticky zhoršuje situace žen v některých zemích. Chtěl bych připomenout, že eh, během jediného dne několik eh, set eh, žen na sílance bylo tamilskými vojáky eh, znásilněno. V Egyptě se čím dál tím méně bezpečně cítí ženy, zejména křesťanské ženy, bývají tedy unášeny, požadováno výkupné a tak dále. Vláda v Egyptě to Mm, no, možná, že to toleruje, možná, že jenom není na proti tomu něco dělat. Situace je pro nás velmi nepřehledná. Eh, co se s tím dá udělat? Ano, děkuji všem kolegům. Tak a také se nám potřebuje držet čas. A teď máme dostatek času, aby nám pan Eliasson mohl odpovědět. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. No, eh, nebudu moci učinit zadost všem vašim důležitým otázkám. Eh, to by vám zkazilo apetit na večeři. A proto místo toho raději budu stručný a vyjádřím se přímo k těm tématům, která zde zazněla. Zapojení OSN do krize na Ukrajině eh, není tak výrazné, jak bychom si byli přáli. Podobně, jako jsem popisoval problém té rezoluce Rady bezpečnosti k Sýrii, tak u Ukrajiny je to ještě výraznější, ačkoliv eh, na valném schromáždění pa, pa, eh, se provádělo velice důležité hlasování, jak tady zaznělo, k teritoriální integritě a neporušitelnosti hranic eh, suverénního státu, což se týkalo přesně otázky Krymu. Generální tajemník a já jsme samozřejmě eh, vždy k dispozici. Eh, jak možná víte, na začátku března jsem byl na Ukrajině, to byla klíčová krize, klíčová um, fáze krize a sám generální tajemník je v kontaktu jak s vedením Ruské federace, tak s vedením Ukrajiny. Jsme velmi ochotní tuto roli hrát i nadále pakliže bude potřeba eh, a bude z obou stran uznáno, že je potřeba, aby nastoupil nějaký mediátor, eh, my jsme připraveni tuto roli hrát. Eh, v mezidobí budeme samozřejmě aktivní také na humanitární frontě, kde už máme veliký program. A samozřejmě i v oblasti monitorování lidských práv. Jsme v úzkém kontaktu s OSCE ve Vídni ale řekl bych, že toto eh, ukazuje na limity některých situací, eh, kde jaksi OSN naráží na mantinely, kde nemáme dostatečně jasně stanoven náš bezpečnostně obraný směr. Co se týká humanitárních krizí, ty hrají velkou roli v naší agendě, co se týká jak členských států, tak jejich příspěvků. Děkuji za související dotazy a doufám, že mm, budete mít možnost vyslat svým voličům v jednotlivých státech dost jasné sdělení v tom smyslu, že skutečně dochází k obrovskému utrpení. Když jsem byl v prosinci v Libanonu, tak World Food Program musel ukončit eh, ty dávky potravin pro lidi, kteří neměli co jíst. Naštěstí tuto krizi, toto riziko se podařilo poměrně rychle překonat, ale ukazuje to, jak jsme zranitelní. Já jsem byl jednou koordinátorem pro naléhavé záležitosti v OSN já, když jsem byl tím koordinátorem, tak jsme dostávali zhruba 70% peněz, o které jsme žádali. Teď to je zhruba 30 až 40%. Když to je víc než 50, tak to skutečně považujeme za úspěch, což znamená, že v nejlepším případě pokryjeme polovinu potřeby. Když se podíváme například na rizika v Syrii a v sousedských zemích, myslím, že to dělá nějakých 7 až 8 miliard dolarů, což je obrovská částka a je potřeba na ně mobilizovat spoustu zdrojů a je potřeba zkrátka vymanit se z této situace a začít řešit ty základní příčiny a nejenom se odkazovat na tu permanentní humanitární pomoc. Je nutné zajistit, aby se lidé mohli vrátit zpět domů a začít normálně žít. My jsme, my jsme v Darfuru měli operaci zhruba za miliardu a dařilo se nám díky těm penězům lidí pouze udržet při životě. Ale je potřeba propojit humanitární práce s, tí, s tou obnovou a dalším rozvojem, jinak to povede pouze k beznaději. A konec konců i vaši daňoví poplatníci budou jen velmi těžko přenášet přes srdce platby takovýchto obrovských částech. Eh, děkuji vám také všem za podporu, eh, která zde zazněla eh, v tom smyslu, že chceme dále budovat kvalitní instituce. Pro mě to je naprosto zásadní. Zazněl tady jeden konkrétní aspekt, který se týká vztahu mezi dobrými institucemi a stabilitou. Poukázali jste na to, že nějak týká země, která má velice slabé nebo vůbec žádné instituce v celé řadě sektorů, bude nutně slabou zemí anebo selhavší zemí. A pak, když jste v této situaci jako země, je, znamená to, že jste zemí nebezpečnou, protože panuje riziko občanské války, nepokojů a v dnešní době to znamená také regionální krize. Takže nejlepší příspěvek, který dnes může nějaká země poskytnout, je starat se o své vlastní občany, být inkluzivní a mít i instituce, které zajistí všem e, řádný život. To není dobré jenom pro vaše vlastní lidi, je to dobré i pro mezinárodní míra bezpečnost. A podívejme se na to ještě z té druhé perspektivy. Já bych dokonce šel tak daleko, že bych řekl, že mezinárodní řešení, ať už jsou to mezinárodní fora pro migraci, klima nebo cokoliv jiného, tak vždy to dobré mezinárodní řešení v dnešním světě je v našich národních zájmech, našich všech států. Dobré mezinárodní řešení globálních otázek, které musíme dnes řešit, je v národním zájmu všech zúčastněných zemí. Dovedete si představit, jaký svět by to byl, kdyby všechny parlamenty, všichni eh, šéfredaktoři a lidi, lidi na ulicích říkali, ano, tuto dohodu potřebujeme, protože je v našem národním zájmu. A pak bychom smazali ten rozdíl mezi mezinárodním a národním zájmem a to přesně vy děláte zde v této budově. Eh, upřímně nevím toho eh, dost o, o eh, projevech nenávisti na internetu, abych o tom mohl hovořit. Já to sleduji pouze z povzdálí, ale předpokládám, že toto reflektuje to klasické dilema svobody projevu na straně jedné a samozřejmě respektování kultury a tradicí a zkrátka ne, neamplifikování extremistických eh, poznámek na straně druhé. No, nicméně já se o tom informuji a eh, příště spolu o tomto můžeme diskutovat. A to samé se týká Venezuely. Venezuela je členem Rady bezpečnosti. Eh, tam to hlasování bylo velmi jednoznačné, takže o tom nebudu hovořit. No ale v souvislosti s tím, co jsem říkal dříve, my se nebojíme hovořit o porušování lidských práv a mohu říci, že eh, uvidíte, že OSN bude stále víc vystrkovat růžky. Já jsem velmi rád, že jsme právě jmenovali Saida Husseina jako eh, vysokého komisaře pro lidská práva v Ženevě a jak víte, tak on eh, ve svých sděleních mluví naprosto jasně. Takže doufejme, že Rada pro lidská práva bude hrát stále silnější roli. Já jsem eh, konec konců jako předseda valného schromáždění vyjednával o Radě pro lidská práva. Vím, že na začátku to vypadalo, že eh, z OSN to vypadalo tak, že v podstatě neděláme v této oblasti vůbec nic, ale teď máme zvláštní zprávy, zvláštní zpravodaje, zavedené nové postupy, takže i tato rada se etablovala a doufám, že tím směrem bude i pokračovat. K usnesení 1325. Ehm, no, neříkejte to mé ženě, že jsem o tom zapomněl mluvit, ale děkuji za to připomenutí, protože toto je velice důležité téma pro nás, pro všechny. Pracovat na zrovnoprávňování žen, eh, a to i v oblasti mírotvorby a zachování míru. Připravujeme eh, nový revizní program nejenom co se týká mírových operací, to už spustíme zhruba na konci jara, na začátku léta letošního roku, ale zapojíme do toho i proces revize usnesení 1325. Došli jsme k závěru, že došlo k určitému pokroku, ale eh, podle mého názoru jeho až příliš málo. Já jsem byl mediátorem šesti konfliktů a upřímně řečeno ani jednou, a to bylo po celém světě, ani jednou jsem nezažil, že by u toho jednacího stolu seděla i, i jedna žena z té druhé strany, tady samozřejmě. Na mé straně eh, seděla žen celá řada, například eh, v Darfuru jich bylo 25, některé ty ženy za to zaplatily i náležitou cenu, když se pak vrátili do své země. A takže v této oblasti máme ještě eh, co dělat. No a pak se vrátím ještě k jedné věci. Ono nejde pouze o to být součástí mírotvorby nebo zachovávání míru, ale jde také o to, aby se bojovalo s organizovaným násilím páchaným, páchaným na ženách. To je eh, svým způsobem válečná metoda, je to válečná metoda velmi ohavná. Takže k té poslední otázce bych v podstatě dokonce i řekl, že zde je určitý závod eh, v brutalitě u extremistických skupin, kteří se, které se snaží jedna druhou předehnat v této oblasti. Já si myslím, že bychom si měli připomenout, že záměrem těchto aktivit je vytvářet strach. Ty skupiny chtějí, abychom se báli. Chtějí, abychom se neustále ohlíželi a čekali, že za námi někdo číhá. To je jejich záměrem. Jejich záměrem je také redukovat hodnotu krásy naší demokratické společnosti. Chtějí, abychom přehnaně reagovali, chtějí, abychom nepředstavovali takovou společnost, jakou my všichni zde v této místnosti chceme. Takže e, to je skutečně velká provokace. E, reforma Rady bezpečnosti, no to je velice ožehavé téma. Já jako člen sekretariátu se k tomuto jen těžko mohu vyjadřovat. Eh, mohl bych tak učinit jako eh, bývalý ministr zahraničí Švédska, ale nejsem generální tajemník OSN, tak eh, bych řekl pouze to, že reforma Rady bezpečnosti je zapotřebí. Rada bezpečnosti do budoucna, ale možná i kvůli přítomné legitimitě se musí reformovat tak, aby byla reprezentativnější vzhledem k tomu, jak dnes vypadá svět. A myslím si, že nejsem jediný, kdo si to uvědomuje. Za druhé bych rád řekl, že eh, Rada bezpečnosti víc než během studené války, a doufám, že studená válka se nevrátí, eh, by měla být eh, vyjednávacím fórem. Pokud máte právo veto, je to pro vás dar ze strany světové komunity. Pět národů má právo uplatnit právo VETA. A to je dárek, který sebou nese odpovědnost. Znamená to chtít zastupovat společná řešení. A já bych rád řekl, že využití práva VETA svým způsobem představuje neúspěch, protože se tím vlastně říká, že jsme nebyli schopni vyjednat řešení. A proto si myslím, že Rada bezpečnosti by měla vystoupit z toho syndromu studené války v tom, že bude akceptovat právo VETA jako něco samozřejmého. Spíše by se měla říci, my máme závazek vyjednat řešení a nesmíme se vzdát. Eh, a pokud si dovolím vtip eh, zde v tomto význačném plénu, tak bych řekl, že příklad eh, katolické církve, kdy vybírá papeže, není vlastně špatný, že zamknou kardinály v Sistínské kapli a teprve až se objeví bílý kouř, tak je to známka úspěchu. To je, myslím, poměrně zajímavý model práce. No ale už s tím přirovnáním končím. Ano, nekalé toky peněz. Zde bych vám chtěl zejména poděkovat za podporu Myslím si, že je skutečně ostudné, že e, z Afriky vyteče každý rok 50 miliard dolarů, když hovoříme o tom, jak je nutné Afriku financovat. Libie, to je skutečně extrémně obtížná situace. Já bych si přál, jen abychom byli měli možnost zde více pracovat preventivně, ale myslím si, že se to může ještě zhoršit. My e, neustále diskutujeme s našimi zástupci v Ženevě, s panem Leonem a dalšími a doufejme, že se nám podaří zapojit do tohoto politického procesu stále více aktérů. Ovšem problém je to obrovský, eh, mimo jiné proto, že se zde angažují extremistická hnutí, ke který, se kterými se velmi těžko jedná nebo se s nimi nedá jednat vůbec. Eh, doufám také, že Evropská unie bude i nadále chránit, eh, respektive bude dodržovat ten princip chránit tak, jak eh, to zaznělo na valném schromáždění v roce 2005, eh, což nám pomůže také na té lidskoprávní frontě, jak už jsem zmínil v úvodu. O otázce institucí jsem už hovořil, takže teď právní stát. To je otázka, která má celou řadu aspektů. 25.9.2012 došlo k velice důležité schůzi na vysoké úrovni, kde bylo zastoupeno 44 eh, hlav států, kde se eh, jasně řeklo, že velice důležitou součástí rozvojové agendy a mírové a bezpečnostní agendy lidská práva je právě právní stát. Takže eh, to je dokument, který, myslím, si zaslouží naši pozornosti zpětně, protože zahrnuje všechno od boje s korupcí přes hájení práv žen a dětí po dobrý právní systém. Jeden fakt, který je naprosto ohromující, například ehm, po celém světě jsou stovky milionů lidí, kteří vlastně neexistují. Nemohou dokázat, že existují. To znamená, že nemohou hlasovat, nemohou se zaregistrovat k hlasování, nemají rodné listy, zkrátka neexistují. Ale to je právní stát, přátelé. A proto se mi tak obtížně chápe, proč se toto vnímá jako severní versus jižní téma. To přece souvisí s důstojností života v celé řadě případů. A je potřeba zajistit, že máme určitou kontinuitu aktivit. Takže Právní stát, role institucí, to je naprosto zásadní. Eh, jak tady zaznělo, instituce jsou naším cílem, ale tak, eh, tedy je to goal, jak se říká anglicky, ale právní stát je pouze target. No a i ta lidskoprávní perspektiva. V dnešním světě si musíme uvědomit, že lidská práva jsou také hospodářská a sociální práva. Pokud země v Africe, Ázii a Jižní Americe si myslí, že lidská práva jsou pouze civilní a politická, tak my si musíme připomenout, že v té univerzální deklaraci jsou také eh, hospodářská, sociální a pracovní práva. Takže je potřeba, abychom za toto bojovali, aby toto bylo skutečně univerzální. Žijeme ve světě, kde neustále hrozí vznik nových propastí a e, myslet si, že je něco jenom severojižní téma, to je skutečně velmi plochý přístup. Nesmíme zapomínat, že lidská práva jsou univerzální. Zazněla zde otázka, velice důležitá otázka, o multipolární versus regionální versus globální problematice. No a na toto téma bychom mohli trávit hodiny a hodiny, takže já do toho nebudu zabíhat. Já si zkrátka myslím, že potřebujeme systém, kde se přijmou odpovědnosti na všech úrovních. V ze- nějaké zemi máme místní úroveň, vezměme si celou řadu těch zemí, kde máme dnes problémy, tam ten problém je, že nejsou dostatečně inkluzivní, kde se nevnímá ta periferie, tak, takže práva menšin například. Pak se posuneme na tu národní úroveň, eh, to je vám naprosto jasné. Pak máme regionální úroveň, nebo respektive kontinentální úroveň, kterou také reprezentujete vy. A pak máme úroveň globální. Myslím si, že musíme pochopit, a to platí zejména pro cíle příští generace, které musí být relevantní jak globálně, tak regionálně, tak národně, tak na místní úrovni. Žijeme ve světě, kde nelze diferenciovat mezi těmito jednotlivými rozměry. Pakliže chceme dosáhnout lepšího světa, musíme pochopit, že naše odpovědnost leží na všech těchto úrovních. Já nechci, aby se OSN vnímalo vnímala jako nějaká světová vláda, to bychom asi leckoho vystrašili, kdybychom tyto ambice měli. Já bych neřekl, že OSN je ta hlavní vedoucí síla ve světě, nebo že bychom o to měli někoho žádat. Ale e, zároveň jsme také katalyzátorem. Pomáháme ostatním jednat. Například hovoříme-li o e, financování rozvoje, ne, to nezvládne OSN sama. Potřebujeme Světovou banku, potřebujeme národní instituce, potřebujeme lokální instituce, potřebujeme zkrátka tuto mobilizaci v té oblasti, kde my pouze definujeme roli. No. No a, a, a vidíte, a už jsme zase u toho, nemáme dost času. Já zkrátka moc mluvím, to mě říkali i na univerzitě. E, nemám možnost řídit se pravidly, no to se nedá nic dělat. E, takže pár otázek musím vynechat. E, když mi dovolíte, řekl bych ještě pár slov, ale jinak už skončím, to, to si řekněte vy. No dobrá, my vám poděkujeme, nezlobte se na nás, ale e, měli bychom skutečně ukončit schůzi včas. Poskytl jste nám velice komplexní odpovědi k ještě širší škále otázek a samozřejmě nelze dospět k žádnému závěru. Nicméně, když jsem vás poslouchala, mám pocit, že byť rok 2015 už začal, nezdá se, že by začal příliš dobře. Začalo to krizí v Paříži, teroristickým útokem, pokračuje to v Syrii, vnímáme problémy v Iráku a na, na Blízkém východě, krize v Africe, v Repu- Demokratické republice Kongo, v Sudánu, humanitární krize, nedostatek peněz. Je to celá řada velikých výzev. Ale vy jste nám přinesl smysl vlastního závazku s těmi problémy bojovat. A to je velice důležité. A velice důležité je to propojení lidských práv a lidské důstojnosti. Právo na důstojný život – na to můžeme reflektovat, protože my máme různé procesy a rezoluce a tak dále, ale jde o to, co jste říkal vy, nejde o těch 17 cílů nebo nějaký target tam nebo onde, jde skutečně o to základní, co činí lidský život snesitelným a smysluplným. Proto máme instituce pro naše občany, aby to mohli v Evropě žít. Což je jednoznačně konsenzuální téma, já jsem velmi ráda, že jste ho tady zmínil a jsem velmi ráda, že zastupujete globální komunitu také na půdě OSN. Takže jménem našich obou výborů a všem poslanců přítomným zde vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel. Děkujeme vám za vhled do vaší práce. Ehm, jistě vás zde rádi přivítáme ještě někdy a budeme se těšit na další spolupráci s Barbarou a s dalšími kolegy z OSN. Děkujeme moc krát. Bueno, para cerrar, quiero anunciar que tenemos... Abych to uzavřel, ještě bych chtěl oznámit, 9. února 6 hodin odpoledne se bude konat zvláštní zasedání ve Štrasburku. Sejdeme se tedy 9. v 6 večer ve Štrasburku. Tímto končím naše zasedání.